je tento protokol schválen. Tento zápis schválen. Právní výbor na svém zasedání 17. září schválil mandáty nových poslanců v souladu s, s řádem a e, prohlásil je za platné. Týká se to pana Iňaky Irazabal Bejta Fernandez od 11. července, e, pana Eduarda Raula Helviga a Ovidiu Joana Silagy s platností od 4. září a paní Martiny Michal s platností od 5. září. Navrhuji, abychom tyto mandáty prohlásili za platné. Jsou vůči ním nějaké námitky? Nikoliv. Tímto potvrzujeme jejich platnost. Sděluji vám, že paní eh, Annesa Childers eh, od 17. září opouští frakci